Milé kolegyně, milí kolegové, budeme pokračovat v jednání. Zápis ze včerejšího jednání je k dispozici. Jsou k tomuto zápisu, prosím, otázky nebo připomínky. Pokud ne, pak můžeme pokládat tento zápis za schválený.